Vážení kolegové, budeme pokračovat v práci. Já se omlouvám za svůj pozdní příchod. Měli jsme trošku problém. Stali jsem. Já děkuji panu Sarvamovi za to, že mě zastoupil a předsedal té první části. Teď tedy budeme pokračovat v práci a všichni jsme po boku Portugalska v tom dramatu, které se tam odehrává. Určitě náš přítel Jose Manuel se o tom chce zmínit. Děkuji, pane předsedo. O víkendu došlo v Portugalsku k tragédii. Zničilo to řadu rodin. Je 46 potvrzených úmrtí a budou další oběti. Většina z nich uhořela. A je to výsledek velkého sucha. Požár se rozšířil velice rychle. Já jsem velice vděčný všem, kdo vyjádřili svou soustrast a vítám také okamžitou reakci komise a spuštění Evropského mechanismu civilní ochrany. Veškerá tato solidarita jistě povede k něčemu hmatatelnému. Když někdo podá žádost Evropskému fondu pro solidaritu, je důležité, aby komise jednala velice rychle a já jsem si jistý, že parlament přijme rychle rozhodnutí. Samozřejmě je potřeba vyjádřit solidaritu, soustrast rodinám obětí, těm, kteří trpěli. To je všechno potřeba. Ale pak se také musíme zamyslet nad evropskou lesnickou politikou. Musíme podniknout preventivní kroky. Je možné zřídit nějaké evropské složky. Máme nějaký sbor civilní ochrany v Evropě, který má řešit extrémní události. Týká se to mimo jiné změn klimatu. A o těchto věcech nestačí jenom debatovat, musíme také rozhodnout a něco udělat. Vážení kolegové, znovu vám řeknu a myslím, že hovořím za všechny naše kolegy, že vyjadřujeme opravdu nejhlubší soustrast rodinám obětí a celému Portugalsku. Evropa je velká rodina a v těchto dramatických chvílích musíme společně pomoci a musíme silně a rozhodně vyjádřit svou solidaritu. Vážení kolegové, a nyní budeme pokračovat. Máme zde informaci, která se týká návrhu nařízení, jimž se prodlužuje dobu, doba trvání Evropského fondu pro strategické investice, EFSI 2. Vedení diskuzí probíhalo před tedy zavedení dvou výborů, BUDK a EKON. Teď jsou tedy zahájena třístranná jednání já děkuji panu Sarvamovi za to, že za výbor pro rozpočet předsedal těmto třístranným jednáním a my si teď vyslechneme Jose Manuela Fernandeše, aby nám řekl, jak vypadá situace a jaké jsou perspektivy. Si, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem, kteří se zapojili do práce na tomto tématu, především předsednictví a místopředsedovi, který se účastnil třístranných jednání všem zpravodajům, stínovým zpravodajům a všem politickým poradcům, kteří pracovali na tomto tématu. Parlament je jednotný, velmi jednotný a respektujeme mandát, který máme. Připomínám, že třístranná jednání začala 31. května a 15. května jsme hlasovali společně v obou výborech. Měli jsme tři třístranná jednání zatím a zítra bude čtvrté. Postoupili jsme v celé řadě věcí a doufáme, že budou předmětem mandátu pro dokončení prací na technické úrovni. Strop eh, pro ty malé a střední podniky ještě může být navýšen, doufáme, po rozhodnutí steering boardu a doufáme, že dosáhne až 9 miliard eur. Tady hovořím o zárukách za Evropskou unii. Ty sektory, které otevírá FC Je tam také možnost eh, sloučit to nebo sladit eh, se závazky vyplývající z COP21. Eh, Potom to oceňování operací FC, to je také téma, které může být předmětem mandátu pro dokončení prací scoreboard, které musí posoudit investiční výbor, hodnocení a přeskum eh, nařízení. To jsou dvě témata, která se opravdu velmi blíží závěru. Dosáhli jsme jistého postupu, ale zatím ještě není jisté, zda se dohodneme ohledně adicionality, která musí brát v úvahu také realitu regionu. A především pokud se jedná o málo rozvinuté regiony. Dále přístup k záruce a možnost silnějšího zapojení národních rozvojových bank, to je další téma, kde bylo dosaženo postupu. Jsou zde tři problematické body. Nejhorší to bude asi s financováním, já připomínám, že máme 150 milionů, které komise navrhuje vzít z marží. Rada v jednání k EFSI řekla, že by to mělo být na základě přerozdělení. Je tam hvězdička, oni souhlasili s tou hvězdičkou, kde se říká, že žádná dohoda nezbavuje rozpočtový orgán jejich práv, ani neovlivňuje jednání, která probíhají. O těchto otázkách se ani nediskutuje, ale ta otázka těch 150 milionů nebo 500 milionů To je, to je důležitá část a k financování tohoto zásadního programu pro Evropskou unii, tak tam se říká basta, stačí. Protože dokonce i v FC1 tam už jsme se dohodli a část těch peněz jsme vzali z Connecting Europe Facility a řekli jsme, nebo dohodli jsme se a pacta sunt servanda, že nebudeme brát více peněz z Connecting Europe Facility. Ještě jednou. Pro fc 2 chceme 500 milionů eur. Tak jsme tohle nerozhodli a rada musí dodržet dohody, musí dodržet kompromisy, musí dodržet své slovo. A tady to není jen slovo, to je prostě dohoda, kterou jsme uzavřeli ohledně FC1. My navrhujeme těch 500 milionů vzít z marží a je tady tato možnost. Chceme, aby ten fond z 315 miliard dosáhnul 500 miliard. Už tento fond podpořil 420 tisíc různých příjemců a teď najednou chceme navýšit z 315 miliard na 500 miliard. To znamená, že pokud rada jej považuje za důležitý a my také, tak si myslím, že se to nesmí blokovat kvůli těm 500 milionům, které ještě budeme dělit 28. Pak je zde ještě další otevřená otázka, a to je otázka zprávy a řízení. Tady chce mít parlament eh, svého zástupce ve steering boardu, tedy v řídícím výboru a rozhodnutí mají být přijímána čtyřpětinovou většinou hlasů. Další otázka, která je otevřená, i když jsme tam dosáhli určitého pokroku, to je otázka vztahu s nespolupracujícími jurisdikcemi, pokud jde o daně, daňové úniky, daňové, daňové podvody. My bychom chtěli, aby se EIB zavázala, že nebude mít eh, styky se subjekty usazenými v nespolupracujících jurisdikcích, ale také aby ukončila vztahy tam, kde takovéto vztahy existují, tedy aby neuzavírala nové a aby ukončila ty existující. Myslíme si, že by bylo důležité ukončit práci ještě na to, za tohoto předsednictví. Ze strany parlamentu by to bylo možné, my si to přejeme. Rada, bohužel, přes úsilí předsednictví, a to musím uznat, nejsem si jist, jestli dostane mandát a dohodu ohledně těchto témat, která jsou důležitá pro parlament. Už od začátku je parlament jednotný, víme, co chceme. Jsme připraveni jednat, jako vždycky. Jednání postoupila, já děkuji maltskému předsednictví za veškeré úsilí, které vynaložilo a za velký pokrok, jehož jsme dosáhli. A doufám, že otázka financování a otázka zprávy a řízení a také těch nespolupracujících jurisdikcí bude také dořešena, že bude uzavřena dobrá dohoda ale pokud se to nepodaří za tohoto předsednictví, tak budeme pokračovat. Ale já si myslím, že rada by měla mít stejný zájem jako parlament, pokud jde o investice v Evropské unii, které jsou důležité pro zaměstnanost, konkurenceschopnost Evropské unie a také pro všechny členské státy těch 28 členských států. A já zdůrazňuji, že 420 tisíc malých a středních podniků už bylo podpořeno z tohoto fondu. My musíme zlepšit jeho viditelnost, protože zde nemáme toto vnímání. Nicméně je to fond, který funguje, který chceme ještě vylepšit. Už se nám podařilo dosáhnout řady kompromisů, ale teď zde máme ještě pár chybějících bodů a já doufám, že zde bude dobrá víra ze strany rady. Já děkuji Jose Manuelu Fernandešovi za předložená upřesnění, ty tři body, které ještě působí problémy ve vztazích s radou. K financování určitě víte, že abychom zajistili financování ve výši 500 milionů tak se plánuje také, že se budou čerpat peníze z Connecting Europe Facility. Takže já už opravdu očekávám velmi obtížné diskuze. Kdo si chce vzít slovo? Eider? Děkuji, pane předsedo, velmi stručně, protože plně podporujeme stanovisko, které hájil Jose Manuel a také Udo Bullman, který zastupoval parlament, měli velmi jasný mandát pro jednání za velké podpory obou výborů, které jsou za to zodpovědné v parlamentu. Je pravda, že většina témat, které tedy prezentovala Evropská komise, navrhla dobré kompromisy, které hodně zohledňují pozici parlamentu, ale také je pravda, že pokud jde o financování, tak jsme znovu narazili na zeď v radě. Zdá se, že konečně bude staženo to veto ohledně revize finančního rámce a to je také takový závan čerstvého vzduchu v radě. Začínají přistupovat k těm jednáním trošičku jiným způsobem. A to tež, co říkal Jose Manuel. Ano, 500 milionů to je sice hodně peněz, ale když to rozdělíme mezi země a roky, tak to zas není tolik. Pokud je ten investiční plán, ten Junckerův investiční plán tak úspěšný, jak si myslíme, a proto ho také podporujeme, proto ho chceme také prodloužit, tak by se to úsilí mělo vynaložit. A souhlasím s tím, pokud jde o Connecting Europe Facility, to byl program, který zdá se jsme si vymysleli proto, abychom z něj potom brali peníze. Na FC1, teď už je zde návrh na FC2, také na obranu, a když si vymyslíme jiný program, tak zase vezmeme peníze z Connecting Europe Facility. To je navíc program, který už nemá tolik peněz na tolik eh, těch dopravních infrastruktur, které musíme vybudovat v Evropské unii. Takže, takže zase vlastně stejný postoj, prostě bereme peníze z jednoho programu, abychom financovali jiný. My doufáme, že z revizí víceletého finančního rámce tam přineseme trochu čerstvého vzduchu. Qui d'autre souhaitait Kdo ještě se chce vzít slovo? Nils Torvald. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Jose Manuel to velice dobře shrnul, to, jak vypadá situace, takže k tomu v podstatě není třeba něco dodávat. Ale zdůraznil bych jednu věc. Když jsme začínali s FC1, Chápali jsme strategický význam. A proto jsme v prvním kole dali z rozpočtu peníze. Ironie teď spočívá v tom, že všichni říkají, že je to extrémně dobrý program, ale členské státy se nechtějí zhostit své povinnosti. A to je nepochopitelné. Jak úzkoprsí dokážou být. A pokud oni neustoupí, tak já bych eh, měl za to, že bychom to celé měli prostě skoncovat. Děkuji. Pane předsedo, jen informace, která je v souladu s tím, co nám prezentovali teď. Rada přistoupila na revizi. To je nová zpráva. Teď. Děkuji. Takže vzdáme čest britské vládě, která je v situaci, kdy přijímá rozhodnutí Nejen pokud jde o zahájení jednání ohledně Brexitu, ale také proto, aby odsouhlasila střednědobou revizi víceletého finančního rámce. Britové se zdrželi, takže zase tam nebyla jednomyslnost, ale v každém případě, takže kdo, neři, kdo mlčí, souhlasí. Než dáme slovo Jose Manuelovi, k těm nespolupracujícím jurisdikcím, to znamená daňovým rájům. To je černá díra, pokud jde o daně. Já si myslím, že tam musíme být velmi tvrdí. Já nepochybuji, že malcké předsednictví bude velmi odhodláno bojovat eh, proti daňovým rájům a proti tomu zneužívání a optimalizacím a vyhýbání se placení daní. Tady si myslíme, že musíme být rozhodní, musíme veřejně zaujmout toto stanovisko, protože toto evropskou veřejnost zajímá. Jose Manuel, já plně souhlasím. Doufám, že ráda vás také poslouchá, že vás poslechne, v této věci i v dalších věcech, o kterých jsme teď hovořili. Parlament, jak jsem říkal, je velmi jednotný. Já také děkuji za skvělou spolupráci Udo Bulmanovi, spoluspravodaji, a musím také poděkovat za velmi konstruktivní přístup a kompetentní a produktivní a loajální přístup Evropské komisi, která se snaží ty věci uvést do pohybu a daří se to. Předkládá dobré návrhy, dobré kompromisy. Jako vždy, chybí zde stejný postoj ze strany rady. Výborně. Takže doufejme, že se nám podaří brzy ukončit tato třístrana jednání. I když je zde pořád ještě potenciál půjček eh, v rámci EFSI 1, tak už by brzy měl být schválen EFSI 2. A teď eh, se přesuneme přes středozemní moře do Tuniska. Vyslechneme si Eider Gardia Sabal, která vedla delegaci našeho výboru 21. až 25. května. Děkuji. Já se pokusím schrnout eh, ty tři a kousek dne, kdy jsme byli v Tunisu. Byly to tři velmi intenzivní dny, jak už to tak na delegacích bývá. My jsme vyráželi v sedm ráno, vraceli jsme se o půlnoci, neměli jsme ani minutu na to, abychom si vydechli, ale to je cíl těch misí, abychom nestráceli čas a abychom maximálně využili příležitosti setkat se s vládami, s různými organizacemi, a abychom mohli osobně navštívit struktury, které jsou financovány z peněz Unie. Bylo nás tam šest poslanců a snažili jsme se zaměřit na ty projekty, které byly financovány z nástroje sousedství a které souvisí s tím eh, nástrojem pro financování sousedství. Je to vlastně takový zárodek toho příštího plánu pro zahraniční investice. Abych to trochu uvedla do kontextu. Evropská unie financuje nebo financovala v letech 2011 až 2016 eh, ve výši 1,2 miliard eur. To bylo prostřednictvím dotací. V letech 2017 až 2020 zde máme také závazek, eh, který má podporovat politický dialog, politické reformy navýší se to ještě o 300 milionů za rok. Mezi lety 2011 až 2016 jsme měli 800 milionů z finanční pomoci. A to svědčí o tom, že Evropská unie je skutečně důležitým partnerem pro Tunis, pro Tunisko. Hovořili jsme o tom v diskuzích, které jsme vedli s Evropským fondem pro udržitelné investice měli opravdu velký zájem, protože viděli, že Tunisko to může být země, která skutečně tyto investice dobře uplatní. Měli velký zájem především o tu část, která souvisí s bojem proti klimatickým změnám, a s, energeti- s energetikou, tedy pokud jde obnovitelné zdroje energie, protože je to země, která má velký potenciál a potřebuje investice. V průběhu celé návštěvy, celé mise jsme byli doprovázeni členy z delegace Evropské unie. Ti nám poskytli takový první briefing eh, v čele eh, s velvyslancem a opravdu musíme uznat, eh, že pracují velmi dobře, jsou v terénu, dobře znají situaci, velmi dobře slouží jako takový, taková spojnice mezi finančními institucemi, nevládními organizacemi a dalšími asociacemi z občanské společnosti, kde tedy ta delegace, nejen tedy lidé, ale samotné to sídlo delegace Evropské unie funguje jako takové centrum, takové místo, kde se stýkají všechny tyto asociace a, a další, já nevím, podniky a tak dále. Uh, Sehrávají tam opravdu velmi aktivní roli a také musíme uznat, že ta mise, kterou připravili společně s naším týmem, se sekretariátem z našeho výboru, že to bylo opravdu velmi dokonale. Měli jsme asi 10 schůzek, předseda Národního schromáždění, členové rozpočtového výboru, poslanci zvláštního výboru pro administrativní reformu, pro dobrou vládu, antikorupci a veřejné výdaje. To je výbor, který velmi dobře pracuje. Setkali jsme se také eh, s ministrem pro rozvoj spolupráci a mezinárodní spolupráci a také s ministrem financí. Tam došlo také ke změně vlády, takže ten ministr byl původně ministrem financí. Také jsme se setkali s ministrem pro místní rozvoj a životní prostředí. Oni připravují také volby, proces decentralizace v zemi. Měli jsme také příležitost sejít se eh, s kvartetem pro národní dialog. To byly čtyři zástupci čtyř hnutí, to znamená podnikatelé, odbory a ještě další, teď si nespomínám. No ten, který získal eh, Nobelovu cenu za mír v roce 2015. Také jsme se setkali se zástupci občanské společnosti, to byla skvělá debata, protože jsou opravdu zapojeni do kontroly vlády, ale také pomáhají vládě v tom, aby se tedy ty změny ubíraly správným směrem, také s různými mezinárodními organizacemi, s Evropskou investiční bankou a tak dále. To byly tedy ty schůze, pak jsme navštívili celou řadu projektů, různorodé projekty, detenční centrum, které je reformováno díky pomoci Evropské unie. Ale my neposkytujeme pouze hospodářskou podporu. My je také doprovázíme v procesu transformace. Takže toto, vlastně ta věznice, tak eh, to byla součást celého toho reformního procesu. Nejenom tedy ta budova jako taková, ale vůbec eh, jak to, jak to vypadá s tím, eh, jak se tam zachází z vězni a tak dále. Takže tam je dvojí zapojení Evropské unie. Také jsme navštívili továrnu, kde se vyrábějí automobily. Viděli jsme také rekonstrukční práce ve dvou čtvrtích, které byly opravdu ve velmi zuboženém stavu a kde se teď staví kanalizace, a chodníky a tak dále. Také jsme navštívili dva malé a střední podniky, které byly financovány díky mikroúvěrům, dvě školy, které procházejí rekonstrukcí právě díky blendingu. To znamená, že je zde část peněz z dotací a část, kterou tam poskytla Evropská investiční banka a KF2TV. A pak další projekt v jednom městě na východě země. Tam došlo vyčištění celé oblasti, kam se předtím téměř nemohlo, takže teď to prostě celé vyčistili a je to takový budoucí projekt rozvoje celé této oblasti. Navštívili jsme také coworkingové centrum, které, myslím, Times nebo nějaké jiné periodikum označilo za třetí nejlepší na světě. A kromě toho jsme měli to štěstí, že v den našeho příjezdu, hned v pondělí, jsme v Tunisku v přístavu viděli loď San Justo. To je loď, která tedy je součástí mise Sofia. My jsme mohli tu loď navštívit, eh, také jsme se setkali s posádkou, Oni nám vysvětlovali, jaký je jejich úkol, dohlížejí nad eh, libijským pobřežím, eh, tím bojují proti obchodování s lidmi a tak dále. Také jsme hovořili s jedním eh, portugalským námořníkem, který byl zrovna na lodi, a který ale měl za úkol sledovat to pobřeží z ponorky, takže to bylo takové jenom jako takový bonus. Takže opravdu v těch třech dnech, co jsme tam byli, jsme toho udělali mnoho. Velmi pozitivní dojem, abych to shrnula. Ta země už prochází transformací tři roky, i když mají před sebou ještě spoustu práce. Je pravda, že dosáhli velkého pokroku. Pokud jde o decentralizaci, tak už připravují volby, jak jsem říkala. Zapojení žen do politiky a do podnikání je obrovské. A strany i vláda chtějí ještě více posilovat zapojení žen. To je zcela zásadní. Kromě toho mají pocit, že zapojení žen může přinést zemi mnohem větší stabilitu. Právě proto jejich zapojení podporují. Také si uvědomují, že musí do toho zapojit více mladé. Jak jsem říkala, občanská společnost je hodně zapojena jak do kontroly, tak také do podpory, ale také jsme tam viděli určitou, určitou úzkost, eh, především mezi, mezi mladými, protože oni chtějí, aby ty změny přicházely rychleji. A teď mají trošičku pochybnosti, zda ta revoluce vůbec stála za to a zda něco to přinese, protože mají opravdu obrovskou hospodářskou krizi kvůli těm teroristickým atentátům eh, se velmi omezil cestovní ruch, který je důležitým zdrojem příjmu. Navíc tedy ta hospodářská politika bývalé vlády byla dost katastrofální, takže hospodářská politika prostě příliš nefunguje. Mladí si uvědomují, my jsme vedli samozřejmě tu revoluci proto, abychom byli svobodní, ale také kvůli tomu, abychom měli budoucnost. A teď mají trochu pochybnosti, takže my jsme jim říkali, že chápeme jejich potřeby, chápeme jejich úzkosti, ale říkali jsme jim, že musí být trpěliví a nemohou ohrožovat celý ten demokratický proces, který vedou už tři roky, ale že tři roky to zase není tolik času a ten pokrok, kterého dosáhli, je opravdu obrovský. Také jsme viděli, že Vláda se zapojila do boje proti korupci, protože tak to fungovalo, byla tam spousta korupce, ti skorumpovaní byli známí, Zrovna v ten den, kdy jsme tam byli, tak bylo zadrženo několik eh, takových eh, skorumpovaných činitelů a bylo to velmi dobře přijato ze strany veřejnosti. Já myslím, že práce, kterou tam odvádí Evropská unie, je velmi důležitá, pokud jde o politický dialog, podporu a financování projektu. Je neuvěřitelné, jak Tunisko, Tunisané a vláda vzlížejí k Evropské unii. Nechtějí být samozřejmě členy Evropské unie, protože s ohledem na svou zeměpisnou situaci nemohou být členy, ale chtějí se účastnit všeho, protože mají pocit, že Evropská unie je rámec stability a pomoci a demokratické záruky a dobré politické situace a vzlížejí k nám tedy, eh, chtějí, abychom je nadále podporovali, pomáhali jim. A také na nás udělalo velký dojem to, že Evropská unie má úplně jasnou strategii ohledně toho, co je třeba udělat v Tunisku. Nejen pokud jde o investice, ale také pokud jde o podporu všech reform. Takže byla to opravdu velmi zajímavá mise, kdy jsme mohli z první ruky si ověřit, eh, že to, co tady děláme a o čem rozhodujeme, se tam dobře vnímá, je to podporováno a přináší to dobré výsledky. Děkuji. Děkuji za toto schrnutí, děkuji za to, že jste se s námi podělila o vaše pocity, o své pocity a za ten velmi pozitivní dojem, který tady vyjadřujete, pokud jde o spolupráci mezi EU a Tuniskem. Byl s vámi Jose Manuel Fernandez a Inés. Možná k tomu mají nějaké další připomínky? Ne. Ještě má někdo nějaké otázky, připomínky? Ne. Cestovní ruch pokračuje v činnosti na uspokojivé úrovni teď? Ano, zdá se, no v roce 2016 už eh, zaznamenali nárůst asi o 40% a v roce 2017 už předpokládali, že dosáhnou vysoké úrovně, ale byli velmi znepokojeni, protože v době, kdy jsme tam byli, v tom týdnu došlo k určitým nepokojům na jihu země a měli strach, že to trochu zase vytvoří tu nejistotu pro turisty. A jejich hospodářství je opravdu velmi závislé na cestovním ruchu, takže si to nemůžou dovolit, už by znovu neustáli takovýto pád. A vidí, že jakýkoliv malý incident je znovu vrátí na seznam zemí, kde se nedoporučuje cesta, takže my jsme ale měli pocit, že je to bezpečná země, pohostinná, ve světě, ve kterém žijeme, nikdo není v klidu na žádném místě, takže si myslím, že tam není nic komplikovaného. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu. Já jsem byla přítomná při poslední eh, návštěvě delegace do eh, Tuneska a e, teď vlastně důležitá otázka je, řekněme, určitá islamizace e, běžného života. Některé neziskovky už na to upozorňují, lidé se na to stěžují. Mohli bychom si tedy vyslechnout něco k tomu, jak to vypadá s islamizací každodenního života v Tunisku. Děkuji. Než ještě odpovíte, paní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 schopně vedla naše delegace. Na mě to udělal obrovský dojem. Já jsem byla ministriní životního prostředí a Všimla jsem si, že v Tunisku opravdu mají problém s odpadovým hospodářstvím. Mm, to je země, která eh, hodně spolehá na turismus, na cestovní ruch. Tam, kde, řekněme, jsou ty největší rezorty cestovního ruchu, tam je to všechno čisté, ale jakmile vyjedete kousek dále eh, za tyto rezorty, vidíte tam celé hory odpadu a to není to není v pořádku. Přitom jsme měli poměrně drahé eh, projekty, kde se tedy eh, financovalo odpadové hospodářství. A přesto to není řízeno dobře. A to je určitě jedna věc, na které bychom měli pracovat. Tady opravdu právě v oblasti odpadového hospodářství se eh, musí věci zlepšit. Já jako turistka bych si Tunisko nevybrala jako e, cíl své dovolené, protože bych si vůbec nemohla užít pohled na tu krásnou přírodu, protože by mi to kazily ty hory odpadu. Já si ale určitě myslím, že s naší podporou e, se to dá vyřešit. Každopádně jsou tam malé a střední podniky, které podporujeme a snad se to podaří zlepšit. K tomu, co říkala Inge, ehm, já jsem si žádné islamizace nevšimla, žádné takovéto tendence tam neviděla, možná z toho všimli jiní kolegové. Děkuji. Možná, než to uzavřete, Eider, Je tady z komise paní Francesca Gilly, z generálního ředitelství pro sousedství a Kristýna Famea z SOVČ, Máte k tomu nějaká doplnění, připomínky? Kdo by si z vás vzal slovo? Paní Gilly? Sí, buongiorno. Ano, dobrý den. Já chci navázat na to, co se bude řešit ve výboru KONT. Příští týden bude se hovořit o zvláštní zprávě účetního dvora o financování které bylo poskytnuto Tunisku. My si myslíme, že ta zpráva je poměrně pozitivní a to potvrzuje ty dojmy, které měli členové mise z výboru pro rozpočet. Takže jen eh, vlastně tato návaznost, eh, pokud jde o tyto dva výbory a jejich zodpovědnosti. Děkuji, to určitě potěší paní Gresle. Ano, děkuji, já jsem Kristiana Fame z Evropské služby pro vnější činnost. Chtěla jsem jen zmínit jeden bod a že nás o tom zmínili O tom se zmínili kolegové, kteří navštívili Tunisko. To je také prioritní téma v našich vztazích. Především jde o mladé vztahy s mladými a jejich podpora. Je to také obsahem sdělení, společného sdělení vysoké představitelky komise 29 září 2016 je to také jeden z důležitých prvků víceletého programování, takže ano, chceme i nadále posilovat aktivity na podporu mladých. Děkuji. A na závěr EDEF. Děkuji, pane předsedo. Jen chci odpovědět paní Gresle. Já jsem byla v Tunisku poprvé, takže nemohu provést nějaké srovnání mezi tím, co tam bylo dříve, jak to vypadá teď. A teď nevím, jestli je to kvůli tomu, že ten náš výbor měl pouze tedy zaměření na rozpočet, tak toto téma se tam neobjevilo. Uh, my jsme se setkali s různými politickými frakcemi, s poslanci z islámských stran i z laických stran. A já jsem tedy nezaznamenala nějakou zvláštní islamizaci politického nebo veřejného života, ale to tedy vůbec nesouvisí s těmi radikálními hnutími nebo s tím veřejným, eh, s těmi nepokoji na jihu. To jsou úplně jiné věci. Já nevím, jestli kolegové mají nějaký jiný náhled, ale my jsme to opravdu nepozorovali, ani jsme o tom nemluvili vůbec. Prostě je to země, která většinově vyznává islám, ale nám přišlo, že je to země, která prostě podle mě se tak to navenek neprojevuje nějak, že by tam docházelo k nějaké radikální islamizaci, ale je také pravda, že jsme měli trošičku jiné zaměření. My jsme nehovořili o těchto tématech, tedy a priori, takže nevím, jestli Jose Manuel nebo Ines k tomu mají nějaký jiný uh, náhled, ale mně se to tak nezdálo. Jose Manuel? No, eu concordo com aquilo. Děkuji, já souhlasím s tím, co zaznělo. Tunisko, zdůrazňuje je důležitým partnerem Evropské unie. je to také náš spojenec a to je taky velmi důležité. Takže opravdu musíme pomoci této mladé demokracii, aby uspěla. Je tedy určitě možné nalézt způsob, jak skloubit demokracii a islám. Potom ještě otázka žen v tuniské společnosti, včetně politiky. E, mají asi 40 e, poslankyň v parlamentu. E, proběhnou také brzy volby, místní volby. A předpokládá se, že bude zvoleno 50 žen. takže takto budou zastoupeny i ve vedení. Je tady zřejmé, že společnost se otevírá. Je to vidět i vlastně na situaci mladých lidí. Tunisko samozřejmě má problémy, které je potřeba řešit. Ale vydalo se tedy v určitým směrem, eh, který eh, my podporujeme. Vlastně je potřeba, abychom jim takto projevili i solidaritu. A Tunisko se tedy může stát opravdu příkladem země, kde spolu existují eh, islám a demokracie. To by tedy bylo řešení, jakési modelové řešení které by samozřejmě také stálo za eh, inkluzi a lidskou důstojnost. Děkuji. Děkuji. Vidíme, že to arabské jaro se v Tunisku opravdu dobře zhmotnilo. A teď zde máme zprávu paní Moniky Fana. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro Kastíly a Leon. Paní Fana, máte slovo. Děkuji. Ano, jak jste správně říkal, Španělsko už eh, získalo tedy, eh, nebo požádalo si o prostředky, eh, které vlastně by měly podpořit 339 propuštěných pracovníků právě v této oblasti Castilla y León. Tady jde tedy o Eh, o to, že se předpokládá asi platba asi zhruba pro 500 um, osob, ale vlastně Španělsko tedy uh, zmiňuje, že bude stačit pouze těch 339. S tím, že toto je vlastně oblast, která eh, je poměrně hornatá, že je tam málo lidí, je tedy v podstatě na okraji a Teď se tedy zvažuje, jaké jsou potřeby třeba mladých lidí, kteří, eh, kteří by mohli třeba absolvovat nějaké vzdělávání nebo účňovské projekty a pro, eh, podobně. Jsou tady tedy lidé, kteří jsou mladší 30 let a vlastně by, by tedy bylo možné, aby se účastnili tohoto opatření. Španělsko vlastně říká, že Evropské, evropský uhelný průmysl trpí ehm, i také dodávkami levnějšího uhlí odinut a samozřejmě taky, eh, tedy celosvětově vlastně vedlo, celosvětově došlo k nástupu těžby, či k nárůstu těžby uhlí, což ale naopak v Evropě vedlo k poklesu právě díky tomu, že eh, přichází levnější uhlí od jinut Dochází tedy například k tomu, že i do Španělska se dováží více než dříve. A právě proto eh, to má takový negativní dopad na tuto oblast, kde se uhlí těží. žádost <clears throat> o příspěvek z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. V podstatě jde tam asi o 60 eh, těch potřeb. A jde tam zřejmě o potřeby eh, různých podniků, také o možnost eh, poskytnout vzdělávání či nějaké jiné školení lidem, kteří jsou tím postiženi. Kromě toho je tam i částka, která se předpokládá eh, pro rodiny těch propuštěných horníků. Ještě chci upozornit na to, že teď je tam asi vlastně 3 žen, které Eh, které do toho vlastně spadají. To samozřejmě taky odpovídá zřejmě taky struktuře eh, rozdělení práce v eh, tomto sektoru. Je to samozřejmě sektor, kde pracují tedy nejvíce muži. Jako poslankyně za zelené chci říci, že vyzýváme španělskou vládu, aby nezapomínala na mm, klimatickou dohodu, dohodu z Paříže ve chvíli, kdy bude předkládat svá e, řešení a rozhodnutí. Je tedy potřeba zde hledat samozřejmě také řešení, která budou odpovídat e, cílům této klimatické dohody. E, to znamená hledat nějaké ekologicky udržitelné pracovní příležitosti pro tyto lidi. A jenom tak vlastně můžeme zajistit, že ne, to nepovede k zase, zase k dalším uh, zavíráním pracovních příležitostí, konči, eh, ke konci pracovních příležitostí díky tomu, že přijde tedy uh, něco levnějšího odinut. A jinak jsem pro schválení. Děkuji. Máte nějaké připomínky, otázky? Ne. Takže pozměňovací návrhy k této zprávě musí být předloženy. Kdo žádá slovo? Prosím. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar... Děkuji, pane předsedo. Děkuji paní Monice Fanaza, za zprávu. My logicky podpoříme uvolnění těchto fondů pro region, který je postižen krizí. Je třeba vsadit na radikálně odlišný ekonomický model, než je tedy monopol na uhlí. Je třeba tedy vsadit také na jiný energetický model. Je třeba také čelit té výzvě, že při výrobě elektrické energie musíme postupovat jinak, než jen pálit uhlí. My jsme dostali jisté požadavky od eh, odboru z regionu, bylo by dobré, aby byla provedena taková studie, jaká hospodářská a výrobní odvětví by byla nejvhodnější, aby se tedy mohla orientovat tímto způsobem příprava. A další žádost ze strany odboru je kontrola zprávy těchto prostředků aby byly vytvořeny takové prostě fondy, kde by se účastnili i lidé z občanské společnosti. Děkuji a nyní má slovo pan Štefanec. Děkuji. Ještě nad rámec toho, co říkala paní zpravodajka, chci říct, že situace v tom regionu je vážná. Za posledních šest let um, zavřelo deset hornických společností, takže Mm, i přesto, že tato žádost tedy vlastně nesplňuje tu, mm, e, ten práh těch 500 propuštěných, e, opravdu doporučuji uvolnit ty prostředky, protože ta situace je vážná. Už je to třetí žádost e, za sebou, mm, kterou předkládá španělská vláda v tomto roce. Ještě upozorňuji na to, že ty navrhované kroky budou doplněny evropskými strukturálními fondy, takže tato žádost je, tedy takto, pokud vezmu v potaz všechny okolnosti, tak podporuji tuto žádost. Děkuji. Paní Vana chce k tomu něco říci? Nechce? Pozměňovací návrhy k vaší zprávě musí být předloženy do dnešního večera do 18 hodin. Hlasovat ve výboru se bude 29. června a měli bychom být schopni hlasovat na plenárním zasedání v červenci. A nyní dám slovo Jensi Gajerovi, který se vyjádří k agenturám, především pokud o spolupráci energetických regulačních orgánů. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, vážené kolegyně. Hovoříme tady vlastně o přepracování eh, základního nařízení pro tuto agenturu. Toto přepracování je potřebné vzhledem k tomu, že máme balíček eh, čistá energie pro všechny Evropany. Mm, to tedy předložila komise a e, vedoucím výborem je výbor ITRE. To se tedy vlastně pojí s otázkou, e, jak vlastně postavit na nohy evropský energetický trh a potom, jak jej propojíme s se všemi tedy požadavky, které na ně, na, na tento trh tedy bude klást budoucnost. A proto máme taky i tuto agenturu. Komise tedy chce tuto agenturu přizpůsobit budoucnosti a my se vlastně tady v tomto výboru musíme pobavit trošku o rozpočtových otázkách, které s tím souvisí. Eh, tato agentura by tedy měly získat rozšířené pravomoci, určitě tam jsou taky regulační otázky přeshraniční. A komise také chce agentuře do budoucna přiznat další pravomoci. V souvislosti s tím balíčkem eh, čisté energie je potřebná zvýšená spolupráce eh, provozovatelů sítí. To tedy vlastně ASA bude v budoucnosti stále více eh, řešit a regulovat. A vlastně to bude, eh, řekněme, i takové rozhodující místo, kde eh, třeba eh, v Německu bychom řekli vlastně jakýsi rozhodčí. Takže Jde tedy o to, aby se ty cíle, které komise předpokládá pro ASU, aby se to udělalo, nebo aby se toho dosáhlo efektivně. Já tedy předkládám svůj, svou zprávu a tam předkládám několik návrhů, jak bychom tohoto mohli dosáhnout. Například máme pozměňovací návrh 3. Ten je možná nejspornější. Opravdu mě zajímá, co na to kolegové řeknou. Tento pozměňovací návrh totiž by vytvořil možnost, aby agentura eh, za některé eh, činnosti vybírala poplatky. Eh, samozřejmě ta možnost existuje už nyní podle základního nařízení, ale vlastně je to poměrně tedy skromné. A těch činností je poměrně málo. Pokud si to přejete, můžu to tady rozvést. Ale myslím si, že to možná nebude ani potřeba. Důležité je vědět, že úkoly ESI eh, se budou zaměřovat hlavně na eh, dohled na, eh, nad, nad provozovateli sítě a kromě toho vlastně jakékoliv kupní smlouvy na mm, burze mm, jsou možné manipulovat eh, tím, pokud opravdu intenzivně se věnujete vědomostem o tomto trhu. K tomu poslednímu bodu jsem vedl uh, už rozhovory s generálním ředitelem ESI a ten mi vlastně řekl, že oni v tuto chvíli mají 1,2 milionu kotních uh, eh, žádostí uh, denně, které musí přeskoumat pokud to chcete udělat jaksi důvěryhodně, to je opravdu těžké. A proto si myslím, že by tedy Ejsa měla mít eh, jakýsi mm, větší prostor, proto vybírat tedy poplatky, aby mohla mít více zaměstnanců nebo více pracovníků. Eh, v tuto chvíli z mého pohledu těch zaměstnanců má přece málo. Důležité je také, aby eh, Evropská agentura ESMA, eh, to je vlastně jedna z těch tří agentur, které jsme takto eh, ustanovili k regulování finančního sektoru, má vlastně, tato ESMA má tedy vlastně podobné úkoly, co se týče jednání tedy s cenými papíry a ta vybírá poplatky. Takže v podstatě bychom se takto chtěli připodobnit tomu, co ESMA dělá už nyní. Další důležitá otázka je eh, registrování tzv. TSO, tedy těch um, přenosových sítí a jejich operátorů. Eh, tady zase podniky v tuto chvíli už tak nějak spěchají s tou registrací nebo předregistrací, ačkoliv vlastně realisticky ještě vlastně z toho e, nekouká žádný, e, žádné podnikání. E, tohle to jsou tedy takové klíčové otázky, o kterých se musíme pobavit. Je to tedy vlastně ta otázka těch poplatků, zda je může vybírat či nikoli. Víte, že to nejsou daně, jsou tedy náklady, které mm, ta agentura má, je potřeba nějakým způsobem pokrýt. A já si myslím, že vzhledem k tomu, jaká je situace, by to bylo oprávněné a mm, na stránce vedení managementu tady vlastně jde o e, nezávislost e, dohledu e, či dohledové funkce této agentury. se tam vyškrtla jednu větu, která ji vlastně umožní jejím zástupcům eh, dávat pokyny eh, správní radě. Já si myslím, že to není nějak podezřelé, ani to nespůsobuje nějaké velké problémy. Ale pouze když tedy tuhle tu mm, větičku vyškrtneme, tak vlastně platí i pro další členy eh, této rady, takže já jsem to tam proto tedy navrhla trošku jiné, jinou formulaci. To, to znamená, že tedy eh, komise může eh, takhle předkládat ty pokyny a taky navrhuju, že výroční plány tam eh, budou určité priority. Chci navrhnout, aby agentura mohla třeba dělat něco, co jsem vlastně navrhoval i u přepracování jiných agentur, a to je sice Ehm, využívání eh, překladatelských služeb i vlastně tedy jiných eh, zařízení. To znamená, může zadávat překlady i eh, na venek, nemusí se to nechávat překládat všechno ehm, svými překladateli, ehm, protože tam tedy tyto překladatelé jsou v Lucemburku a je jich příliš málo na to, aby mohli pokrývat veškeré ty, veškeré ty potřeby, zvláště v případě, kdy třeba to spěchá, je potřeba dosáhnout nějakých politických cílů a tam tedy je určitě možné, by mělo být možné využívat i soukromých překladatelských služeb. A potom zase po pěti letech bychom si mohli znovu vyhodnotit situaci v ESE ze strany eh, komise a uvidíme, jak to, jak to tady všechno běží. A já si myslím, že to tady eh, všechno je v souladu tedy s eh, rozumným rozpočtováním. Takže to byly tedy návrhy z mé strany. Děkuji. Děkuji za tuto zprávu a prezentaci vašich pozměňovacích návrhů. Petr Servama požádal slovo. Merci, monsieur le président. Um, děkuji, pane předsedo. Především děkuji zpravodaji za velice konstruktivní práci. Já jsem stínový zpravodaj za ALS a v zásadě souhlasím s postupem a s postojem, který jste zaujal. Posílí se tím nezávislost a nestrannost agentury a agentura bude mít větší jistotu. Ale myslím, že také rozpočet založený na výsledcích, to je důležitý princip. Aby to bylo takové solidnější i v oblasti té agentury. Ale domnívám se, že bychom měli zajít ještě dál a měli bychom ty věci dál posílit a zapracovat je také do článku 32 a 33, což je zřizování rozpočtu. A ty poplatky a financování z poplatků, to mi připadá zajímavé. Jsem připravený to podpořit, ale, ale to je velice důrazné ale, za podmínky, že současně zajistíme, že veškeré příjmy, které agentura dostane, nespůsobí žádné střety zájmů anebo nenaruší nezávislost a nestranost agentury. To je jedna z hlavních věcí a také z nejdůležitějších záležitostí této zprávy. To je vše z mé strany. Děkuji. Ještě někdo další si chce vzít slovo? Nevidím nikoho, kdo by se hlásil, takže prosím našeho pana zpravodaje, aby se vyslovil na závěr. Vielen Dank. Also Děkuji. E, návrhy Petr Sapama se vůbec nevidím jinak. Pokud EPP bude souhlasit, v případě, že budeme jasnější, tak s tím nemám vůbec žádný problém. My budeme určitě pracovat na návrhu konkrétnějšího textu a předložíme jej k hlasování a já se těším na konstruktivní další práci. Dobře, takže pozměňovací návrhy k tomuto návrhu stanoviska musí být předloženy nejpozději 30. června ve 12 hodin. Hlasovat se bude 30. srpna ve výboru pro rozpočet a na plena, nebo ve výboru ITRE, což je tedy ta způsobila komise, to bude 28. listopadu. A teď zahajuji hlasování. Nejdříve si uděláme test, ověříme si fungování elektronického hlasovacího zařízení. Vi har scrutin ouvert. Končím hlasování. Děkuji. Nejdříve tedy budeme hlasovat o návrhu opravného rozpočtu číslo 2 2017. Pozměňovací návrh 1, kdo je, 1, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto 15 proti 8 pro. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Pozměňovací návrh 3 a 4, ty jsou identické. Kdo je pro?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 elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 23 ku dvěma je to přijato, blahopřeji našemu zpravodaji. A teď vracím slovo Jenci Gajerovi. Pokud jde o transfery, sekce 3. Deux projets de transfert Děkuji. Pane předsedo, já se tady jenom rychle srovnám papír, abych tomu něco mohl říci. Nejprve tedy, aby nedošlo k nějakému zmatení. Eh, takže převod číslo 8 se pojí s tím, o čem hovořila paní Vana. Eh, to je tedy eh, ta žáda z toho přizpůsobení fondu globalizace, s tím tedy souhlasíme. Jenom tedy upozorňuji tady, že to číslování je tam trošku zvláštní. Potom převod eh, číslo 9. Eh, tady vlastně jde o eh, ušetření, které navrhuje komise. Jenom upozorňuji, že eh, vlastně rostou eh, zátěže eh, ve spojení s důchody a s tím bychom se určitě měli tedy středně době zabývat. Já vím, že na tom pracují i služby komise. Je to tedy vlastně něco, co nás čeká v příštím víceletém finančním rámci. Ono to prostě souvisí s tím, že počet eh, evropských eh, zaměstnanců eh, přibývá a také se dá předpokládat tedy eh, dol, delší eh, délka života, což je samozřejmě pozitivní věc, ale na druhou stranu to znamená, že lidé prostě budou delší dobu pobírat důchody. A to znamená, že Evropa tedy bude muset tyto důchody také nějak ufinancovat. A je to tedy výzva pro řadu evropských společností, protože máme tedy stále starší, stárnoucí populaci. Eh, podíl starých lidí tedy roste v Německu tento problém známe velmi dobře. A středně době je tedy potřeba se pobavit o tom, jak to rozpočtově vyřešíme. E, samozřejmě jsou chytrá řešení v uvozovkách, která říkají, potřebujeme více peněz. Ale e, už jsem slyšel, že třeba někdo navrhuje, že zřídíme nějaký fond, ale vzhledem k tomu, že eh, vím, jak to fungovalo tedy s navrhovaným fondem pro poslance, tak eh, úplně tedy tady bych nedoporučoval, nebo si nemyslím, že prostě situace připravená na to, abychom eh, měli nějaký takovýto fond pro zaměstnance, protože zatím prostě nevíme, jak by se to pokrylo. Takže převod 9 tedy doporučuji, abyste s tím souhlasili, ale samozřejmě pojí se k tomu tato politická eh, připomínka. Eh, transfer 7, to zase souvisí s tím, o čem jsme hovořili dnes eh, dopoledne hovořila ho o tom kolegyně Gardia Zabal. Mm, komise tedy vlastně dává dohromady e, prostředky vlastně v tom e, e, rozpočtovém položce 4. Tady jde tedy vlastně o, te, o, ten, o ty finanční prostředky pro Turecko a uprchlickou krizi. Tam si myslím, že určitě nebude žádný problém. Ovšem, když tedy v rámci rozpočtového řízení už jsme dost často kritizovali, že vlastně s tím máme trošku problém, že vlastně celá ta kategorie čtyři eh, je tak nějak pročesávána, aby abychom měli eh, k dispozici prostředky pro Turecko, tak to je vlastně teďka další krok tímto směrem. A Eh, zase hovořili jsme dnes o, dopoledne o tom, že mm, jsou věci, které prostě pro parlament jsou důležité a když jsou potom tedy nějaké finanční problémy, když jsou problémy i s tou facilitou pro Turecko, tak vlastně zase takhle zase, zasahujeme do těch rozpočtových čísel. A já si prostě myslím, že eh, je to trošku problematické, proto si myslím, že komise by k tomu měla trošku více říci. A proto říkám, že v tuto chvíli transfer 7 eh, nedoporučuji schválit, ale ty ostatní ano. Děkuji, pane zpravodaje, a nyní dávám slovo těm z vás, kteří by se chtěli vyjádřit, nejdříve tedy Eider Gardia Sabal. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o to, co eh, zde bylo řečeno ohledně transferu 7. Je pravda, že v této chvíli máme několik zpráv a nařízení, o kterých teď jednáme. K ním patří také zahraniční mandát EIB. My jsme předložili návrh na zvýšení stropu a abychom financovali tento nárůst, potřebujeme 35 milionů ve finančním rámci až do roku 2020. Říká se nám, že nejsou k dispozici peníze, ale vidíme, že když tady je ten transfer, že se tady přesouvá 85 milionů, to znamená více než dvakrát tolik, než je to, co teď potřebujeme, abychom mohli financovat tedy tu eh, zahraniční účast EIB. Parlament se toho neúčastnil, bylo to rozhodnutí rady, eh, bylo to tedy rozhodnutí o tom nástroji pro Turecko. Pro Turecko hledají se tam různá řešení. Pro tento nástroj není problém najít peníze. A když jsme diskutovali mezi sebou, tak jsme se dohodli, že vzhledem k tomu, že Náš výbor má rozhodovat o tom, jaké priority by měly být zajímavé nebo jaké peníze bychom chtěli vynaložit a kde, tak jsme chtěli alespoň o týden odložit hlasování o tomto transferu a mít tak k dispozici více nástrojů, abychom mohli dále jednat a kdyby to bylo nutné, tak vzít peníze třeba z tohoto fondu. Děkuji, pan Dupré. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o návrh pana Gajera, tak já s ním plně souhlasím. Pokud jde o transfer 9, to je nutnost. Měli bychom diskutovat o penzích v určité chvíli. Pokud jde o sedmičku, tak tady, než se k tomu vyjádřím, tak bych si rád vyslechl komisi. Nakolik je tento transfer skutečně nutný? Já osobně si myslím, ale nevím, jestli je to opravdu téma, že bychom neměli teď otevírat znovu uh, Eh, frontu s Tureckem, pokud je o problematiku uprchlíků. Pokud eh, potřebujeme nějaké, nebo pokud jsou zde nějaké rozpočtové prostředky, které jsou nezbytné, tak jsem proto, aby se vynaložili. Mě by zajímalo opravdu, jaká je ta potřeba, jak moc je to naléhavé, protože já tady nechci vidět, že by se Turecko trošičku vracelo zpět eh, k těm věcem, které už byly řešeny v tom slavném prohlášení nechce, aby se zde otevírala druhá fronta s ohledem na to, co se děje v Itálii. Paní Kresle. Já mám otázku k důchodům. Já si myslím, že tedy pokud zaměstnanci dostanou důchody, proti tomu nic nemáme, ale vlastně tady jde o zvýšení 3,3%. A mě by zajímalo, odkud tehle ty 3,3% pocházejí a možná by nám k tomu komise mohla něco říci. Já mám rád eh, takovou poznámku. Vidím, že máme 85 milionů, které bereme z politiky bezpečnosti a kladu si otázku ohledně relevantnosti návrhu rozpočtu, o kterém hlasujeme, protože na to jsme vynaložili vlastně 300 milionů a teď z toho bereme třetinu, 85 milionů. A to mě tedy trošičku zaskočilo. Komise nám tedy vysvětlí, jak to je. Uh, Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na některé z vašich dotazů. Především, pokud jde o vaši otázku a současně otázku pana Deprého, ten převod 85 milionů, příspěvek z položky CFSP na financování prchlíků v Turecku a v Sýrii. To se předpokládalo už návrhu rozpočtu, který komise předložila loni na jaře. Není to tedy nový prvek? Není to něco nepředvídaného? Patřilo to k balíčku financování těch celkových 750 milionů pro uprchlíky v Turecku, které jsme potřebovali v roce 2017. A těch 85 milionů, ten příspěvek z rozpočtové eh, položky CFSP, je jeden eh, z nezbytných stavebních kamenů tohoto balíčku. Není to tedy nový prvek. Komise to navrhla už loni na jaře v návrhu rozpočtu. A já předpokládám, že tak to bylo také schváleno loni v listopadu ve smíčím řízení, nebo se zdálo, že to patří k tomu balíčku. Bylo to považováno za ten balíček. Ten převod je naléhavý, prostředky jsou opravdu naléhavě nutné. Já jsem musela také přesvědčit radu, že to naléhavé je, protože, jak jistě víte, jim na této rozpočtové položce velmi záleží, ale ten převod je naléhavý, protože to patří k balíčku financování škol prefabrikovaných škol pro děti syrských uprchlíků v Turecku a ty prefabrikované školy musí být hotové do 1. září, aby ty děti mohly začít chodit do školy. Z tohoto balíčku se také bude financovat nová nemocnice pro syrské uprchlíky. Naléhavé to tedy rozhodně je, ty prostředky jsou nutné. Na druhé straně, pokud pan Kajer navrhuje, aby se to trošičku odložilo do příštího zasedání na konci tohoto měsíce, myslím, že to by zase taková katastrofa nebyla. Rozhodně proto, že byste stále ještě dodrželi těch šest týdnů. Pokud je o otázku paní Gresslerové na penze, tam jde o navýšení penzi o 3,3 To souvisí také s navýšením platů, je to tedy každoroční navýšení a platí to jak pro platy eh, úředníků, tak pro ty, kteří už jsou v důchodu. Děkuji, pane předsedo. Madame Grasle. Paní Grasle. Děkuji. V tom zdůvodnu, eh, eh, odůvodnění eh, píšete, že vlastně tam jde také o korekce. A mě by tedy vlastně zajímalo ty modely pro počtu tohoto navýšení. Mě by prostě zaj... mě by... Já bych ráda, aby komise předložila ten výpočet aby to bylo veřejné, aby bylo jasné, jak prostě jste vypočítali tedy to navýšení příjmu protože ten eh, koeficient se minule změnil a my teď vlastně už eh, o tom nemáme přehled. Takže Předložte nám to, prosím, nebo nám to zašlete písemně. Já nepochybuji, že dostanete tuto informaci. Každý rok máme různá překvapení, pokud jde o změnu indexace, odměňování. To je takový koš, který bere v úvahu inflaci v různých eh, hlavních městech Evropské unie. Je to v podstatě dobré pro ty, kdo pracují v těch městech, kde je inflace prakticky nulová, ale Můžeme také doufat, že některé země zaznamenají velký pokrok v odměňování. Já si myslím, že to pravidlo, které bylo stanoveno, nám prostě působí problém každé roky, každý rok. Když zde máme návrh rozpočtu, tak je zde taková hypotéza ohledně toho zvýšení, to se musí vždycky přehodnotit, navýšit po několika měsících. A z rozpočtového hlediska to není jednoduché. Já jsem svého času položil paní komisařce otázku, jak to řešit, že by se mělo něco dělat, ale neudělalo se nic, paní Gresle. Promiňte, pane předsedo, ale to, co mi říkáte, to já už jsem věděla. Já bych chtěla slyšet skutečný výpočet. Jak se skutečně počítá tato záležitost rok od roku? Především pokud jde o první červenec 2016, já chci srovnat tu novou metodu se starou metodou, která tedy byla změněna v roce 2014. A proto je to důležité, protože tady nemáme transparentnost. Děkuji. Děkuji. Tato informace vám bude sdělena co nejdříve. A teď se dostáváme k hlasování. Pan Gerš k tomu nemá nic doplňujícího, takže převod 7. Tam víme, že komise nemá žádný problém s odložením hlasování. Můžu tedy počítat s tím, že výbor podpoří zpravodaje, pokud je o odložení tohoto hlasování. Ano, takže teď zde máme převod 9 a o tom budeme hlasovat elektronickou cestou. Hlasovali všichni? Zdá se, že ne. Ještě chybí pár hlasů. Takže teď můžu ukončit hlasování a transfer je přijat 17 ku 1. A teď se dostáváme k další sekci, k dalšímu oddílu. Tři transfery. Pan Tarant možná se o tom hlasovat nebude, pokud nebude žádná námitka. Pan Tarant má slovo. Thank you very much, Mr. President. No, krát děkuji, pane předsedo. Já se musím omluvit tomuto výboru, protože budu mluvit o poměrně nepodstatných částkách. Nicméně měli bychom trošku času věnovat i jim. Máme informaci o vý, od výboru z regionů, eh, výboru regionů, Tam jde o 162 tisíc, 110 tisíc a 32 tisíc. A vzhledem k tomu, že výbor regionů spolu s hospodářským a sociálním výborem každý rok vydá asi 22 milionů, tak to podstatné je. Ale dokládá se tím, jak tyto instituce fungují. A já bych rád něco řekl k jedné části toho prvního převodu. Požaduje se převod rozpočtové položky 264 a to je poměrně velké, nepoměrně velké v porovnání s celkovým rozpočtem, vzhledem k tomu, na co je ten převod určen. V roce 2017 byly vyčleněné položky téměř 319 tisíc, což bylo mnohem méně, než žádali, asi o 25 a Znamená to, že komise zkrátila jejich rozpočtovou položku a dohodli se na tom. Já si myslím, že když se krátí rozpočtová položka, instituce by se měla snažit přizpůsobit tomu novému přídělu a prostě přeplánovat své aktivity. Ale výbor regionu se rozhodl, že bude pokračovat v plánovaných aktivitách a žádá tedy o převod dalších 148 tisíc. A vysvětlení ukazuje, že tam není dostatečně eh, odpovídající zpráva rozpočtu, plánování na další rok a ta žádost je opravdu zásadní. Takže já bych váhal v tom, jestli bych měl na základě tohoto vysvětlení ten převod doporučit. A mám asi 13 stran vysvětlení. A je to dost vágní. Já neznám eh, roli výboru regionů při zapojení se do dialogu s evropskými občany, aby se získala řádná zpětná vazba v rámci uvažování o roli Evropy. Odkazuje se tady také na návštěvu konference předsedů v italském regionu, který utrpěl zemětřesením. Já chápu, že zemětřesení se naplánovat nedá, ale Opravdu to vidím ironicky. Jakou úlevu by to asi mohlo přinést obětem zemětřesení, když na dva nebo na tři dny přijede eh, výbor konference předsedů? Já bych tady kolegům asi radil, pokud se chceme také vyhnout Brexitům a Frexitům a protievropským náladám, měli bychom zvážit, jak budeme vynakládat i ty malé částky. Další věci jsou snazší, protože druhá informace se týká změny, kterou komise provedla v platbách pro jesle a zařízení pro péči o děti, tam se ty peníze dají převést. Nicméně, mise na navýšení dialogu nebo posílení dialogu s občany a posílení politických aktivit a iniciativ na regionální úrovni. Ano, chápu, co se tady snaží říct, ale v takovém případě bych se rád dozvěděl něco víc o tom, jaké jsou výsledky těch procesů. Možná, že by pomohl i nějaký materiál se zamýšlením na, o Evropě. A poslední věc je tady těch 32 143 eur. To je teď předěleno na doplňkové služby, na překladové služby a pokrývá to externí překladatelské potřeby. Ta posílená položka se týká asistence pro rozvoj, údržbu a tak dále, softwarových systémů. Týká se to údržby informačních systémů, specifických pro výbor regionu a také jde o financování nového systému pro zprávu překladů. Vzpomínám si, že jsme měli opravdu obtížná jednání, kdy jsme se snažili sloučit všechny ty služby zázemí, překladatelské služby, ale máme nakonec něco specifického pro výkon regionu, což zřejmě úplně nenavazuje náš systém v parlamentu. Takže musím říct, že systém převodu a to, že výbor regionů, který eh, funguje společně s hospodářským a sociálním výborem, to využívá takovým způsobem, že to ukazuje, že tyto instituce mají možná problém eh, s dohledem nad rozpočtem a proto jako zpravodaj pro další oddíl na, za rok 2017 žádám, aby a tady souhlasím s reakcí zpravodajů a stínových zpravodajů i za uh, loňský rok. Já doufám, že jim se to možná snad podaří pořádně pořešit. Děkuji, pane zpravodaji. To tedy znamená, že chcete, abychom odložili rozhodnutí a budeme zatím čekat na doplňující informace? C'est bien cela. O to vám jde. Nejdřív dám ale slovo Monice Holmajer. Pane předsedo, poté, kdy jsem vlastně vedla rozhovory s výborem regionu o budovách, ještě čekám na některé další informace, tak se omlouvám, protože mm, pokud tedy vlastně dojdou, dojde k jakýmkoliv posunům, tak potom u nás to přistane hrozně rychle, protože je ten jejich rozpočet není tak fenomenální. U jedné argumentace bych ale postupovala opatrně, když říkáme, když potom předseda výboru regionu vycestuje nebo nikoli, tak já říkám, tak je to přece stejné u poslanců eh, Evropského parlamentu. Prostě pokud my někam vycestujeme nebo nikoli, to na situaci nic nezmění. A E, samozřejmě taky vlastně jde o to, že regiony si e, společně navzájem pomáhají. To přece platí třeba e, obzvlášť pro mm, zemětřesení. Už se tady vlastně na evropské půdě žádalo o prostředky kdy vlastně regiony poslou, posílají pomoc. Například můj region také zaslal jak prostředky, tak eh, pomoc v podobě lidí, eh, kteří eh, například pomáhali v Itálii po zemětřesení. A tady vlastně tedy jsou i jiné možnosti než pouze tedy evropský rozpočet. Ještě můžeme získat dodatečné informace. Každopádně ty argumenty, které jsme slyšeli eh, v jejich případě, platí často i pro nás. Děkuji. Někdo další se nehlásí? Jen pan Sarvama? Jenom stručně bych dodal, že já osobně si nemyslím, že jde o výbor regionu jako takový, ale jde o principy. Jak by se věci měly dělat, jak by se měly řídit? Tady jde opravdu o drobné částky, ale na druhou stranu by se dalo říct, že teď je právě ten správný okamžik vyslat ten správný signál. Takže já myslím, že takových věcí bychom měli dělat víc. Obecně. Pokud jsou nějaké pochybnosti o tom, jak se věci organizovaly musíme také vydat signál a musíme žádat o veškerá možná vysvětlení a také se musíme z toho poučit, aby se v dalším roce takové věci neopakovaly. Opravdu si myslím, že zpravodaj má pravdu. V podstatě. Dnes dopoledne Tady máme dva zástupce výboru regionů, pana Petersona a pana Kombeka. Chtěli by nás seznámit se svým postojem? Chtěli by reagovat na to, co říkal pan Tarant? Ano, děkuji, pane předsedo. Ty první dva převody mají v podstatě podpořit evropský projekt. A mají pomoct při plnění závazků a přání, dejme tomu, předsedy Evropského parlamentu. A mají také zohlednit, co říkal Pantovska, Řekl bych teď, že dnes není úplně snadné neustále předvídat, protože politické procesy se posunují velice rychle a výbor regionu je flexibilní v tomto smyslu, naslouchá tomu, co rada a parlament chtějí. Ale to se samozřejmě nedá rozhodnout dva roky předem kdybychom dva roky předem řekli, budeme dělat tohle a nic jiného, a pak se po nás chce, abychom něco udělali, začíná to být trošku těžké. A teď trošku něco k tomu, co bylo řečeno k té rozpočtové položce 264. Ano, ty plány vycházely z postoje politických skupin, byly tam politické směry, ve kterých se odrážel evropský proces. A to byl v podstatě úkol Evropského parlamentu A šlo také o komunikaci v kontextu politické rodiny. Význam vztahu s regionálními a místními politiky byl uznán nedávno samotným předsedou Tajánem na poslední plenárce. Původní plán přesáhl poptávku za rok 2017. Odráží se tam skutečná politická potřeba v době, kdy je potřeba posílit debatu o budoucnosti Evropy, ne eh, ji uzavřít. To bych řekl k této věci. U dvojky, v 2 omlouvám se. Ještě bych zmínil, že naše služby nám potvrdily, že budou potřebovat další příděl pro položku 162, pokud mají naplně potřeby v několika oblastech. První se týká statutárních zasedání. To jsou různé výbory, pracovní skupiny a tak dále. A u misí, které jsou povinné, vzhledem k politickým závazkům, které už byly přijaty, ale netýkají se těch základních zasedání základních orgánů, třeba pozorovací mise a tak dále. A také bych chtěl zmínit Reflecting Europe. To je úkol od předsedy, žádá například, aby se výbor regionu zapojil do dialogu s evropskými občany. Požádal nás o to, abychom získali řádnou zpětnou vazbu v rámci právě toho stanoviska Reflecting on Europe. Potřebujeme logistickou podporu, abychom ten dialog usnadnili. Týká se to také kabinetu předsedy. Význam dialogu s občany zdůraznili všechna generální ředitelství pro komunikaci všech institucí. U těch eh, posledních dvou budu stručný. Ředitelství posílilo své úsilí v oblasti externích komunikací podstatným způsobem. Ta vylepšení parlament e, v absolutoriu za rok 2017 uznal. Bylo to hodnoceno velmi pozitivně. Odpovídající tiskové služby, to, co se týká toho, co dělá předseda, konference předsedů, to je samozřejmě v tomto ohledu zásadní. Protože EU má nabitou politickou agendu v současné době a instituce musí naplnit pracovní program za rok dva, do roku 2019, před volbami v roce 2019, a máme nový víceletý finanční rámec, v roce 2017 a v 2018 byl výbor regionu požádán, aby doprovázel politický proces, aby se Evropa přiblížila občanům a abychom doložili evropskou přidanou hodnotu. Tento politický program znamená další rozpočtové prostředky a zdroje. Je potřeba zorganizovat další aktivity, které vyžadují zapojení pracovníků a je zřejmé, že ty detailní plány nemůžeme dělat hned. Potřebujeme ty peníze. A u trojky prosím také zvažte, že překladatelské služby stílíme s Evropským hospodářským a sociálním výborem. A rozpočtový výbor tady už schválil INF 3 do té míry, do jaké se to týká Evropského hospodářského a sociálního výboru a jeho příspěvku do systému. Takže z poloviny už je to vlastně hotové, abych tak řekl. A my jenom prosíme, abyste nám povolili tu druhou část. Děkuji za pozornost. Děkuji. Takže, pane zpravodaj, s ohledem na ty odpovědi, které jsme teď dostali, chcete pořád eh, odložit hlasování? Děkuji, pane předsedo. Pokud je tu poslední věc, tu třetí věc, to je pravda, že jsme schválili žádost Evropského hospodářského sociálního výboru a to je druhá polovina toho vejce, abych tak řekl. Proti tomu nic nemáme, ale vracím se těm frázím jako smysluplná politická komunikace. Podle rozpočtu to je asi 50 tisíc eur. A pak se podívejte trošku nahoru. Tu smysluplnost může ověřit jenom interní auditor. A jeho cesta stojí 500. A tiskový mluvčí, ano, já ten výbor sleduji, oni to dělají. Posílají lidi, aby tweetovali, nebo aby dávali věci na Facebook. A to možná není úplně nejsmysluplnější komunikace ve vztahu k občanům. Podle mě by bylo mnohem lepší, kdybychom je pozvali sem, ty občany. proto potřebuju víc informací. Nejenom nějaké politické imperativum. U těch prvních dvou bych řekl, že potřebujeme víc času. Takže já teď tedy konzultuji výbor. Souhlasíte, kolegové, aby se odložilo rozhodnutí? Kdo je pro odložení tohoto rozhodnutí? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ano. Takže rozhodnutí je odloženo. Paní Holmajer. Takže možná bych ještě upřesnil, že to odložení se týká všech tří transferů. Souhlasíme? Tam byly tři transfery INF 1 2017, 2 2017 a 3 2017. Já tedy předpokládám, že se to týká všech tří transferů. Takže znovu, u toho prvního transferu. Vehicles and activities of the political groups. Takže prosím, abyste mi potvrdili, že jste pro odložení tohoto prvního transferu to se, se týkalo všech tří. no, já myslím, že jsme hlasovali o všech třech. No dobře. Parce que No, écoutez, on a voté sur les trois, c'est bon. Prosím vás, odhlasovali jsme všechny tři, to je v pořádku. Paní Holmajerová. Pokud jde o politiku nemovitostí, jsou zde transfery? Eh, takže tady by vlastně přišlo eh, i na naši budovu, která je v Kolumbii. Teď vlastně na to přišlo teprve opravdu čerstvě. Takže vlastně tady eh, je EFSV ČEF, páté, o páté patro ve stejné budově, kde už jsou. Eh, vlastně jde o nákup eh, tohoto pátého patra. Jenom tak říkám, tyhle ty budovy v Kolumbii nejsou tak úplně zabezpečené, pokud to takhle říkám, takže já se to prostě musím ještě důkladně prostudovat. Mám mluvit francouzsky? Alles gut? Nochmal? Savas, savas, savas. Gut. Funguje to, tak to je skvělé. Takže ještě jenom říkám o tom kolumbijském projektu bych podala zprávu příště. Jinak, pane eh, předsedo, eh, mám takovou žádost, abychom eh, přijali na pořad jednání i budovu PHS. Já se tomuto tématu věnuju už tři roky a opravdu lituji, že se to neustále odkládá a vlastně ani eh, neinformujeme rozpočtový výbor eh, o tom, jaká je situace střednědobě a dlouhodobě s parlamentními budovami v Bruselu a opravdu se tím musíme začít zabývat, protože tahle ta budova bude muset být buď kompletně sanována nebo úplně nově vybudována. Takže je prostě důležité o tom eh, hovořit. Je potřeba také mít nej, nejnovější informace od generálního tajemníka parlamentu abychom vlastně tedy nezískávali své informace z médií. Možná bychom to dokonce mohli dělat i jako neveřejné zasedání, protože tam jde dokonce i o bezpečnostní otázky, takže je potřeba, abychom to opravdu prodiskutovali. Ale prosím vás, nezískávejme informace z tisku, ale um, měli bychom být informováni zde na našem výboru o tom, co se děje, protože už poslední tři roky nedostáváme dostatečné informace. Takže já bych opravdu opravdu byla vděčná za to, eh, pokud bychom to mohli dát na pořad jednání. Eh, neveřejně, prosím. Dobře. A bylo by dobré, abychom také věděli, kolik bude stát obnova toho muzea, kterou Evropský parlament převzal tedy za jedno symbolické euro, ale obnova bude stát takové 2-3 miliony, takže toto musí být poskytnuto našemu výboru k dispozici. Eh, už jsem dříve žádala o to, aby nás eh, vždy eh, informovali o tom, že samozřejmě pokud něco koupíme za euro, ale potom z toho vznikají velké náklady. To platí pro komisi, pro parlament, pro všechny instituce. A Mám takový pocit, že vůbec nedostáváme adekvátní informace. Mm, samozřejmě tedy už jsem se obrátila na předsednictvo, aby to udělalo. Výborně. Takže tady nepřijímáme žádné rozhodnutí. Teď si uděláme technickou přestávku dvě minutky, protože příští sekvence bude probíhat za zavřenými dveřmi. Takže ti z vás, kteří tedy nemohou být součástí, se s námi mohou rozloučit. Přerušujeme